na oznámení. Obdržela jsem od skupiny ECR žádost o jmenování do výboru. To bude začleněno do zápisu o tomto zasedání. Pokud nejsou žádné další poznámky, ještě nebudou předloženy před schválením zápisu, tak tyto návrhy na jmenování budou považovány za schválené. Další zasedání se koná zítra 9. června v 9 hodin od 9 do 13 a od 15 do 17.